Dobré odpoledne. Pokud jste nebyli na eh, společném zasedání s výborem pro občanské záležitosti, hlasování prošlo u toho bodu, který jsme měli na pořadu jednání v rámci společného zasedání. A mám ještě jednu věc, kterou bych chtěla zmínit. V pořadu jednání máte hlasování uvedeno jako bod 4 ve, ve 14.45 chci vás jen informovat o tom, že hlasovat se bude až v 17.45. Takže ne 16.45, ale 17.45. Informujte prosím své skupiny, že hlasovat se bude v 17.45. Děkuji vám. Můžeme schválit pořad jednání? Bez změny? Ano. Zápis bude schválen, pokud nebudou žádné námitky. Ne. Zasedání se vysílá na internetu. To je bod A. Prevence rizika kadeřnictví. Máme dopis 15. září. Paní Perez se ptala pana komisaře Andora, jakému pokroku došlo, pokud je o implementaci rámcové dohody na základě článku 155 smlouvy o fungování Evropské unie podnět vzešel od evropských sociálních partnerů, týká se to kadeřníků. A jde o ustanovení, která mají zabránit bezpečnostním rizikům, zdravotním rizikům. Komise nás informovala o tom, že zatím je jenom návrh dohody, ta dohoda nebyla podepsána ani ratifikována ze strany sociálních partnerů. See, uh, the next point is Další bod na zasedání EBSCO 1. prosince se rada dohodla na obecném přístupu ke koordinaci systému sociálního zabezpečení, ale nedospěla k politické dohodě o prodloužení krizové výjimky pro Evropský fond přizpůsobení se globalizaci. Další věc, odchod vedoucího jednotky útvaru, to je poslední zasedání dnes, kdy pana bude vedoucím oddělení a od ledna 2012 bude mít na starosti výbor IMCO. A chci vám připomenout, že budeme mít po tomto zasedání v 18.30 koktejl pro zaměstnance a europoslance, ale já sama bych ráda poděkovala Panasovi za veškerou odvedenou práci v tomto výboru. Já vím, že když já jsem předsedala zasedáním, jeho pomoc byla naprosto zásadní a vím také na základě ostatní práce, kterou děláme v tomto výboru, že Panas byl naprosto příkladným pracovníkem. Neprosazoval vlastní politickou agendu, vždy uplatňoval vyvážený přístup jménem sekretariátu a proto mu chci mnohokrát poděkovat, protože je opravdu důležité, abychom měli sekretariát, který zohlední názor každého a neprosazuje vlastní politickou agendu. Takže mnohokrát děkuji za to, že jste byl tak vynikajícím pracovníkem sekretariátu. Já odcházím koncem ledna, takže mě nebudete chybět tolik jako ostatním členům výboru, ale vím, že ostatní z výborů opravdu neradi vidí, že odcházíte. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jenom organizační připomínku. Vy jste říkala, že hlasovat začneme v 17.45, protože podle pořadu jednání to má být 16.45. Takže já protestuji, pokud budeme odkládat hlasování o hodinu, protože toto je časový plán, který jsme dostali a je to 16.45. Máme hlasovat 16.45. A proto je to návrh pořadu jednání a ne konečná verze pořadu jednání a proto jsem vás žádala o schválení. Pokud má někdo další námitku vůči změně v době hlasování, tak to vyřešíme nejdřív. Ano, já protestuji. Je většina proto, abychom změnili dobu hlasování na 17.45 z 16.45? A nebo se chce někdo připojit paní Esaja a také protestuje? V programu máme 16.45 a vy to chcete odložit na 17.45. Přesně tak. A proto žádám o souhlas všech koordinátorů a přijmeme většinové rozhodnutí o pořadu jednání. Uvidíme, jestli ostatní koordinátoři myslí, že to tak dobře. Pan Ory? Igen, nem hiszem, hogy újdonságot fogok mondani, általában azon az állásponton vagyunk, hogy igyekez. Já vám nechci říct nic nového. My se domníváme, že bychom se měli držet původního pořadu jednání. Celá řada z nás má různé závazky a musíme přebíhat mezi výbory. A z tohoto důvodu se všichni snaží přizpůsobit své plány pořadu jednání, takže já bych navrhoval, abychom se drželi původního pořadu jednání. Ale pokud většina má jiný názor, samozřejmě to bereme na vědomí. Uh, Mr. Circus, are you happy with... Vy souhlasíte se změnou? Paní předsedkyně, když se podívám na pořad jednání, stojí tam, že budeme hlasovat poté, co projednáme všechny ostatní body. Takže by bylo logické, abychom eh, začali hlasovat až na konci, ať už to bude eh, kdykoliv. Ta, ten časový údaj může být jenom indikativní. Měli bychom hlasovat poté, až probereme všechny ostatní body. A já jsem vycházel z toho, že změna byla navržena proto, že se domníváte, že eh, probírání předchozích věcí bude trvat déle. Mrs. Eh, tänan, proua Linn. Mina olen praegu meie fraktsioonist ainu... Děkuji. Já jsem jediná zastupkyně naší politické strany, ale vím, že ostatní sem dorazí 16.45. Vím, že mají ještě další zasedání, které právě probíhají a z toho důvodu nejsem proti, ale zároveň to nemůžu ani podpořit. Každopádně jsem přítomná, jsem zde. Děkuji. Okay, thank you. I... Dobře, děkuji. Já osobně bych byla taky radši, kdybychom se přidrželi původního časového plánu, ale byla jsem informována o tom, že vzhledem k tomu společnému zasedání to bude obtížné. Nicméně já bych navrhovala, že budeme hlasovat okamžitě poté, kdy vyčerpáme ostatní body. A já se to nebudu snažit nějak protahovat. Projdeme to tak rychle, jak to půjde. Souhlasíte s tím všichni? Všichni administrátoři prosím informují skupiny, aby sledovali program a nebudeme rozhodovat o tom, kdy to bude. Bude to prostě okamžitě po tom, co probereme všechny ostatní body. Souhlasíte všichni? Ano. Dobře. Takže další bod na pořadu jednání je Evropský rok občanů. Je to návrh legislativního stanoviska a zpravodajka je paní Figueiredo a týká se to návrhu Evropského parlamentu a rady na zřízení nebo zavedení Evropského roka, roku občanů. A já předám slovo paní Figueiredo a potom generálnímu řediteli Pandestinovi. Ale Místo něj tady bude paní Bujik. Místo něj tady bude paní Bujik. Takže paní Figueiredo. Obrigada, senhora presidente. Ehm, quando solic... Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Když jsem požádala o to, aby tento bod se dostal na pořad jednání, Chtěla jsem dosáhnout následujícího. Šlo mi o to, abychom zajistili, že práva pracujících, práva imigrantů a práva žen, stejně tak jako práva postižených osob, nebudou zanedbávána nebo opomíjena, ať už jakýmkoliv způsobem. A proto chceme Evropský rok občanů. Je důležité, aby tento rok byl rokem všech občanů. Nechtěli jsme mít celou řadu různých neutrálních prohlášení. Šlo nám spíše o to, abychom upozornili na práva všech občanů v Evropě. A to by mělo zahrnovat občany, kteří jsou předmětem diskriminace v některých členských státech. Vzhledem k tomu, že tento výbor se soustředí především na sociální otázky a práva pracujících a zabývá se také otázkami, které ovlivňují zranitelné skupiny, jako jsou imigranti, ženy, lidé v důchodu a tak dále. Z tohoto důvodu jsem měla, jsem cítila potřebu zdůraznit celou řadu zásadních bodů. A to je také důvod, proč se domnívám, že je naprosto zásadní, abychom v tomto stanovisku skutečně měli ambiciozní vizi do budoucna protože zde některé věci chybí, podle mého názoru. Rok evropských občanů. musí jasně ukázat, že nevyčlenujeme osoby, které žijí v Evropě mnoho let, ale přesto nejsou občany eh, Evropy. Přesto ale mají jistá práva. Myslím si, že bychom neměli rozlišovat mezi evropskými občany a imigranty, kteří jsou legálně v Evropské unii. A tato myšlenka chybí v návrhu komise, takže to je jedna věc, kterou jsem chtěla zdůraznit. A když se podívám na úvodní ustanovení a na pozměňovací návrhy k jednotlivým článkům, eh, spojuje je jeden cíl a to je zdůraznit právě tyto prvky, které jsem zmínila. Už jsem předložila řadu pozměňovacích návrhů k úvodním ustanovením i k článkům. A jsou zde dvě klíčové myšlenky, které z toho vyplývají, především pokud jde o práva žen. Tyto otázky se týkají rovného přístupu k ženám. Chceme poukazovat na problémy eh, diskriminace vůči ženám na pracovním poli. A to je něco, co stále ještě existuje jako problém. Nejde jenom o diskriminaci obecně. Jde specificky o diskriminaci vůči ženám, především v oblasti rovných platů, přístupu na trh práce a také pokud jde o možnosti dále prosazovat eh, nebo eh, dělat kariéru. Zároveň jsem chtěla zdůraznit otázku násilí na ženách. To je něco, co existuje jako velký problém v Evropské unii. A v rámci Evropského roku občanů, bychom byli rádi, aby se na tyto otázky poukazovalo. Je třeba nezapomínat na práva žen a mužů, kteří pracují v Evropské unii. Nehovoříme zde ale pouze o lidech, kteří se narodili na území Evropské unie, ale jsou to také lidé, kteří eh, jsou legálně na území Evropské unie a pracují zde a mají stejná práva a eh, týká se jich legislativa, která je platná v členských státech. Eh, dále je zde zásadní otázka volného pohybu osob, což je jedno ze základních práv. To je také věc, na kterou poukazuji ve svém stanovisku. Rovněž zde máme umluvu týkající se sjednocování rodin. To je také bod, který zmiňuji. Myslím, že v rámci roku evropského občanství nebo evropských občanů bychom eh, na tyto věci neměli zapomínat, protože v některých státech eh, tato umluva do posud nebyla eh, implementována v národní legislativě. Jedná se tedy o umluvu o sjednocování rodin. Podle mého názoru je důležité, abychom zajistili právo občanům, aby mohli žít spolu se svými rodinami ve všech členských státech Evropské unie. Všechny tyto návrhy hovoří také o možnosti občanů získat přístup k informacím o tom, jaká práva mají a musí mít informace o e, svých právech, o tom, že mají právo na mobilitu, o tom, jaká práva na pracovním trhu mají a tak dále. Je zásadní, aby občané měli možnost zjistit, e, jaké možnosti existují pro to, aby například cestovali nebo pracovali v zahraničí, aby tam e, se účastnili nejrůznějších školení, či aby se tam aby se tam vzdělávali. Občané potřebují mít občané eh, informace o těchto věcech a všechno to je součástí boje proti diskriminaci, ať už na základě eh, národnosti či na základě eh, jiných věcí. Zároveň se domnívám, že je třeba zajistit, aby občané mohli plně využívat svých práv a žít v jiných členských státech. Takže to jsou ty základní body, které jsem zmínila ve svých pozměňovacích návrzích. Můžete si je přečíst v návrhu stanoviska. A pokud jde o práva žen, myslím si, že je potřeba, abychom zde měli specifické pozměňovací návrhy. E, týkající se e, postižených osob. Těším se na váš feedback. Mnohokrát děkuji. Než předám slovo dalším, předám slovo e, zástupci generálního ředitelství pro komunikaci. Paní Borvos. Thank you very much. Ona tady není. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych se představila. Já nejsem paní Big, ale Tibius a jsem ředitelka ředitelství pro občany na generálním ředitelství pro komunikaci. Já doufám, že jste tuto informaci dostali. Především chci poděkovat za to, že vás mohu seznámit s návrhem komise, s návrhem na Evropský rok občanů. A na úvod bych chtěla říct, že Evropský rok občanů je nutný. Je to naprosto zásadní iniciativa, zvlášť v době hospodářské a finanční krize je důležité zajistit, že občané Evropské unie si budou vědomi svých práv a také výhod, která mají jako občané Evropské unie. Musíme také zajistit, že si budou připadat jako součást toho evropského procesu. A proto komunikační činnost v rámci Evropského roku občana v roce 2013 bude zásadní, abychom připravili nadcházející evropské volby, které se budou konat v roce 2014. Navazuje to také na usnesení parlamentu z 15. prosince 2010, kde parlament vyzývá komisi, aby rok 2013 vyhlásila Evropským rokem občanství. Záměrem bylo dál podpořit debatu o evropském občanství a také informovat evropské občany o jejich právech. zejména pokud je o poslední změny v Lisabonské smlouvě. Současná hospodářská krize je největší výzva v historii naše, naší unie. Je to také krize důvěry. Jak jednoznačně uvedl předseda Evropské komise ve zprávě o stavu Unie v Evropském parlamentu 28. září 2011 době krize potřeba dát evropským občanům určité pravomoci je mnohem důležitější než dříve. Je opravdu důležité, aby evropští občané podpořili reformy, které probíhají na úrovni Evropské unie a aby se také do evropského projektu sami zapojili. Co tedy Evropská unie znamená pro obyčejného člověka? Abychom na tuto otázku odpověděli, neustále si lidé Evropské unii spojují se svobodou cestovat, studovat, pracovat v Evropské unii. A to je ta nejdůležitější věc, nejdůležitější výhoda, kterou si evropští občané spojují s Evropskou unii. Evropští občané se také domnívají, že svoboda pohybu je základním právem, které se pojí s evropským občanstvím. Využijeme toto pozitivní spojení. Obnovme důvěru občanů v Evropskou unii. Můžeme občanům na základě praktických zkušeností ukázat, co to znamená být občanem EU. Evropský rok občanů bude tedy vynikající příležitostí, jak ukázat, že občané jsou jádrem politické agendy a vysvětlit také, co evropské občanství znamená, pokud je o hlasovací práva, pokud je o kandidaturu do voleb v Evropském parlamentu. A rok 2013 byl zvolen záměrně, jak už jsem říkala, bude to rok před dalšími volbami do Evropského parlamentu v roce 2014. A proto to také bude velice vhodná příležitost, jak mobilizovat voliče. Evropský rok eh, se koná také u příležitosti 20. výročí evropského občanství, které bylo zavedeno s Maastrichtskou smlouvou. Vzhledem k tomuto kontextu je logické a nezbytné, abychom zajistili, že občané si budou vědomi svých práv v souvislosti se svobodou pohybu a musíme také informovat o tom, jak ta práva co nejlépe využívat. A to je hlavním cílem Evropského roku občanů. Svoboda pohybu a svoboda usazení se stává realitou, když lidé využijí příležitosti, které mají, odjedou za hranice za odbornou průpravou, anebo si najdou práci na trhu práce, který pokrývá celou Evropskou unii. My jsme si vědomi toho, že to znamená, že potřebujeme účinný systém informací o právech a příležitostech a také určitou koordinací eh, systému sociálního zabezpečení. Pan Evropský trh práce, který si my představujeme, bude inkluzivní a nebude na něm diskriminace. A když mluvíme o občanech, mluvíme o všech občanech. To samozřejmě znamená také dělníky, ženy, studenty, spotřebitele, všechny občany Evropské unie. Zvyšování povědomí umožní občanům uplatňovat svá práva, pohybovat se a usazovat se volně v Evropské unii, vzít Evropskou unii za svou, budou si více připadat, že k ní patří. A znamená to také, že zvýšené povědomí posílí evropskou ekonomiku. Průzkum z roku 2009 udává, že je tady velká provázanost mezi povědomím, znalostí o svobodě pohybu a také mobilitou pracovních sil na jednotném trhu. Zvýšený pohyb občanů bude mít také kladný dopad na jednotný trh a povede proto také k růstu a zaměstnanosti. Evropský rok občana je proto něco víc než osvětová kampaň. Má také stimulovat debatu a diskuze o výhodách, o právu, o výhodách, které plynou z práva svobody pohybu pro společnost, pokud je o sociální soudržnost a vzájemné porozumění mezi občany Evropské unie. podpora základního hodnot Evropské unie, jako je tolerance a solidarita, je naprosto zásadní, abychom zabránili stoupajícím trendům, jako je populismus a nacionalismus. Může to také podpořit proces, který komise spustila, aby zjistila, jaké překážky nám stále stojí v cestě a aby zjistila, jak je to řešit. Rok evropského občana se bude řídit centrálně, budeme mít centrální komunikační kampaň, ale komise očekává i hodně decentralizovaných iniciativ, které budou probíhat na úrovni jednotlivých akcí. A znamená to, že potřebujeme také silná spojenectví. A chci také zdůraznit, že budeme velice úzce spolupracovat s Evropským fórem pro osoby s postižením a s ženskými lobistickými organizacemi. Všichni partneři musí navzájem účinně spolupracovat. Strategičtí partneři v této kampani budou samozřejmě všechny evropské instituce a na červnovém zasedání. Aha, ano. Meziinstitucionální skupina pro informace projednávala tuto záležitost i s parlamentem a s radou a s komisí. A jak už jsem říkala, budeme úzce spolupracovat s našimi vlastními zastoupeními a také se všemi národními vládami a také se všemi útvary komise, které mají na starosti jednotlivé oblasti politiky, které se dotýkají práv občanů. A budeme muset také vycházet z toho, že informaci musíme násobit, musíme ji dál šířit. Bude tedy celá řada akcí, ale vy už jste to zřejmě viděli v návrhu, takže je nemusím teď procházet. My se však samozřejmě musíme zaměřit také na informace a přitom budeme samozřejmě také posilovat úlohu jak Evropy Direct, i ostatních informačních sítí a databází a takových služeb, jako je RS, protože to jsou klíčové prvky. Nezlobte se, máme tady řadu žádostí o slovo. Už jsem skončila, děkuji. Děkuji, omlouvám se. Máme nabitý program, ale mnohokrát děkujeme. Mnohokrát děkujeme za to, že jste dnes mezi nás přišla. My jsme nevěděli, že nastala tato změna, nicméně děkujeme. To byly opravdu užitečné informace. Paní Herš? Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní eh, předsedající. Eh, jménem Marian Harkin, naší stínové zpravodajky, mám několik připomínek. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za stanovisko. Myslím, že eh, řešila většinu otázek. Jde mi především o šíření informací mezi migranty o právech. Nejsem si ale jistá, co má na mysli v pozměňovacím návrhu 6, kde se hovoří o problémech eh, se sociálním statutem. Eh, jsem si vědoma toho, že je třeba, aby občané byli dostatečně informováni o svých právech a o pracovním právu, ale já bych to neomezovala jenom na pracovní právo. Dále pozměňovací návrh 10, ten je velice vhodný. Eh, zároveň by mě bych byla ráda, aby stanovisko bylo rozšířeno na aktivní občanství a také, pokud je o článek 4, tam komise hovoří o různých orgánech, které jsou aktivní v oblasti informovanosti o občanských právech. Děkuji. A děkuji paní Regner. Dankeschön. Mnohokrát děkuji. Já zde také zastupuji kolegyni paní Cipl. Považuje návrh stanoviska paní Figueiredo za vynikající návrh. Paní Sipl se domnívá, že e, návrhy, pozměňovací návrhy jdou správným směrem a nebudou žádné problémy a že e, nebude problém dohodnout se na konstruktivním přístupu. A pokud je o 20. výročí evropského občanství, ehm, my, my se domníváme, že je velice důležité oslavit tento eh, rok občanů. Neměli bychom propásnout tuto příležitost. Jako členové tohoto výboru bychom se měli soustředit na to, aby občané, především pracující, byli dostatečně informováni o svých právech. Právo na rovný přístup, na nediskriminaci, podpora mobility pracovníků v Evropě, to jsou velice důležité věci pro paní Sipl. Dále je třeba soustředit se především na ty lidi, kteří mají eh, nízké vzdělání a proto mají problémy prosadit se v Evropě. Paní Sipl je velice, ehm, se velice těší na úspěšnou spolupráci a je si jistá, že eh, pozměňovacími návrhy bude vylepšen návrh komise. A poté, co řekla komise, bych doplnila jenom ještě jednu myšlenku do této diskuse. A měli bychom hovořit o nediskriminaci také v kontextu svobody a pohybu v Evropě, která zahrnuje také studium. Myslím si, že bychom měli zohledňovat také případy lidí, kteří chtějí studovat nebo pracovat v jiné zemi, ale přesto z toho mají určité obavy. Lidé, někteří mají pocit, že musí jít pracovat do zahraničí a jsou vystavováni tlaku. Myslím si, že bychom měli mít také na paměti. A děkuji paní Figueiredo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, pouze velmi stručně. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům a také komisi za jejich příspěvky. Ale samozřejmě nestačí pouze oslavovat evropský nebo vyhlásit Evropský rok občanství. Je nutné aby lidé opravdu jednali, aby hájili zájmy Evropské unie a také je důležité, aby si lidé uvědomili, že toto vše je v jejich zájmu. Takže musíme začít tím, že budeme respektovat práva jedinců. Můj návrh, ke kterému přidám několik komentářů, které jsme si vyslechli, také to, co říkala komise, Tedy můj návrh spolu s tímto se snaží na věci nahlížet prakticky. A to během tohoto Evropského roku občanství. Protože je samozřejmě dobré mít nějaké pozitivní prohlášení, všeobecné fráze a tak dále, ale sami o sobě nejsou dostatečné. My se musíme snažit jít dále, musíme se snažit plně hájit práva občanů a také upozornit na veškerou diskriminaci, která zatím ještě existuje v mnohých oblastech. Nebudu to vše znovu opakovat. Myslím si, že kolegové to chápou. Existuje například diskriminace v oblasti sociálních služeb na pracovním trhu, diskriminace na základě národnosti, etnického původu nebo na základě pohlaví. Toto vše jsou i nadále významné problémy v Evropské unii. Ještě před námi eh, stojí velký kus práce, který budeme, kterou budeme muset odvést. Nicméně musíme přijmout příslušné kroky pro to, aby tato práva byla zajištěna a ne, ne pouze právo hlasovat. Takže my budeme pokračovat v této práci i nadále a já ještě jednou všem kolegům děkuji za návrhy a komentáře. Vše samozřejmě bude velmi užitečné, zapracuji to do svého dokumentu. Děkuji. Děkuji, pouze jsem chtěla říci, že lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je 15. prosince 12 hodin. A 25. a 26. ledna se budeme těmito návrhy zabíhat, zabývat 29. února, potom kompromisní návrhy, v březnu budeme hlasovat a v květnu poté budeme o tom hlasovat na plenárce. Já bych nyní chtěla přivítat eh, zástupce z Řecka, které pozvala paní Rapty na náš výbor, takže já všechny vítám. Vítám delegaci z Řecka. And, um... Pokud je o další bod na pořadu jednání, poradili jsme se s panem Dirtnem a on je ochoten, abychom k tomuto bodu přistoupili až po bodu 7, což je roční analýza růstu prezentace komise. Takže já nyní žádám pana Vyša, aby eh, přistoupil k našemu stolu a děkuji panu Pěznovi za to, že souhlasil se změnou eh, na pořadu jednání. Děkuji. Right. And can I just say... Takže já bych vás chtěla přivítat. Jde o roční analýzu růstu pro rok 2012 a hlavní zásady politik zaměstnanosti členských států. Proběhne prezentace ze strany komise a poté výměna názoru. A bodu 6 se budeme věnovat tedy až po bodu 7. Takže já vám nyní předávám slovo, prosím. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne všem. Toto bude stručný úvod k roční analýze růstu. Pan komisař Andor, myslím, již měl možnost stručně se zmínit o hlavních rysech této analýzy. A komise v zásadě vypracovala 23. listopadu tento dokument, roční analýzu růstu. A dokument obsahuje řadu různých částí. Za prvé je tam sdělení které má čtyři přílohy. První se týká pokroku v oblasti Evropy 2020, druhá eh, příloha makroekonomická zpráva, třetí zpráva o zaměstnanosti a čtvrtá příloha se týká daňových politik, eh, které podporují růst a také lepší daňové koordinaci v rámci EU. Já se budu soustředit zvláště na to úvodní sdělení komise a poté pohovořím o zprávě o zaměstnanosti. Takže pokud je o tuto, tento úvod, můžeme to zhrnout do pěti bodů. Za prvé, píše se tam, že bychom měli nadále pokračovat ve fiskální konsolidaci, měli bychom investice směřovat do oblastí, které jsou důležité pro konkurenceschopnost, reformovat daňový systém tak, aby podporoval um, růst a vytváření nových pracovních míst. Za druhé, Měli bychom obnovit klasické poskytování půjček do ekonomiky, což znamená, že bychom se měli zaměřit na reformu bankovního sektoru. Za třetí, musíme podpořit strukturální reformy, zvláště v oblasti služeb, veřejného sektoru, digitální ekonomiky a dalších. Za čtvrté, měli bychom bojovat proti nezaměstnanosti a věnovat se sociálním dopadům krize, a to tak, že uvolníme trh, pracovní trh a zaměříme se také na eh, systém poskytování dávek. A za páté budeme muset zmodernizovat veřejné administrativy. Roční analýza růstu je, se, je samozřejmě zveřejněna v situaci, kdy se setkáváme s velkými problémy, a to na celosvětové úrovni a také v Evropské unii. A to jak v hospodářské, tak v sociální oblasti. Kontext analýzy považujeme za obtížný. Potřebujeme fiskální konsolidaci, což může omezit manevrovací společenských států zavádět nové programy. Dále eh, problémy v bankovním sektoru podkopávají důvěru a také všeobecnou kapacitu investovat a vytvářet nová a lepší pracovní místa. Vysoká nezaměstnanost, která trvá v Evropské unii, a znaky zvyšujících se počtu osob, kterým hrozí chudoba, to vyžaduje ze strany EU rozhodné kroky. Prodloužení krize hrozí, že bude mít eh, dopady na trh práce. Dnes více než 40 nezaměstnaných v Evropě eh, jsou nezaměstnaní dlouhodobě. Ti, kteří byli nejvíce postiženi nezaměstnaností, těm hrozí, že ztratí své znalosti a zkušenosti a trvale se oddělí od pracovního trhu. Musíme se zaměřit na to, že tito lidé si uchovají vazby na pracovní trh. Roční analýza růstu na rok 2012 silně zdůrazňuje eh, dopady, sociálně hospodářské dopady krize a reaguje také na kritiku, která byla vyvolána po publikování první roční analýzy růstu za rok 2010. Ukazuje se tam, že udržitelný růst souvisí nebo zůstává i nadále v centru strategie Evropa 2020. Vyzýváme k tomu, abychom se věnovali zvláště neuspokojivé situaci, ve které se nachází mladí lidé. Za poslední tři roky se nezaměstnanost mezi mladými zvýšila z 15 na 21 5,3 milionů nezaměstnaných eh, jsou v Evropě mladí lidé. Eh, tito mladí lidé mezi 15 a 24 eh, lety, kteří ani nepracují, ani nestudují, tento podíl se tedy také zvýšil, nyní je 7,5 milionů. Musíme zajistit, že Evropa nestratí celou generaci z důvodu této krize. Naší povinností je zaměřit se spíše na růst a na kroky, Musíme se zaměřit na vytváření nových pracovních míst, ale nebudeme schopni tak jednat, pokud nepřistoupíme ke strukturálním reformám, které jsou důležité k tomu, abychom zajistili naši budoucí konkurenceschopnost. To znamená, že se nesmíme zaměřovat pouze na krátkodobé kroky, musíme se zaměřit také na dlouhodobé výzvy. Potřebujeme obojí. Roční analýza růstu a hlavní zásady politik zaměstnanosti na rok 2012 identifikovala hlavní reformy eh, trhu práce v členských státech. Za prvé musíme vytvořit souborné rámce pro zaměstnanost mladých a v rámci toho, tohoto identifikovat hlavní potřeby. Komise souhlasí s tím, že bychom se zvláště měli zaměřit na mladé. Mladí důsledkem této krize velmi trpí. Je důležité přijmout takové iniciativy, které kombinují vzdělávání a zkušenosti v práci, tak jak, tak jak tomu je například u různých stáží. Sociální partneři se také musí aktivně zapojit. Pouze tak budeme moci být úspěšní. Analýza z rok 2012 eh, se snaží zaměřit zvláště na tuto situaci mladých lidí. Komise do konce tohoto roku předloží návrh pro iniciativu pro mladé lidi, což bude podpořeno také úsilím členských států. Za druhé, druhým významným bodem roční analýzy růstu je podpora vytváření nových podniků, tím, že budeme například podporovat zaměstnanost. Musíme také podpořit sociální podniky a daňový, daňovou zátěž přenést se zdanění práce jinam. To by také podpořilo vytváření nových podniků. Dále komise vydala novou iniciativu pro podpoření sociálních podniků, sociálního partnerství v podobě vytváření sítí, mobilizace veřejných i soukromých fondů a integrace sociálních eh, podniků do zaměstnanosti a dalších. Nový nástroj poskytování mikroúvěrů již existuje v některých členských státech a bude poskytovat eh, úvěry těm, kteří mají problémy eh, s přístupem k úvěru. V tomto obtížném období se komise domnívá, že toto může na pomoci zvýšit eh, poptávku i nabídku po práci. Třetí hlavní doporučení je takové, že musíme přijmout efektivní opatření, díky kterým se nezaměstnaní dostanou zpět na trh práce. V současném rozpočtovém kontextu je velmi důležité zlepšit efektivnost eh, služeb zaměstnanosti. Aktivní politiky na trhu práce by měly být také cenově efektivnější a lépe zacílené. A to zvláště tak, že poskytujeme například příslušné proškolení pro dlouhodobě nezaměstnané. Čtvrtý významný bod spočívá v tom, že systémy sociálního zabezpečení by měly i nadále pokračovat jako automatické stabilizátory. Musí to být efektivní ochrana proti sociálnímu vyloučení a to navzdory silnější potřebě fiskální konsolidace. My musíme chránit ty nejslabší skupiny proti negativním dopadům krize, fiskálních plánů a tak dále. Nadcházející bílá kniha o penzích vytvoří společnou všeobecnou evropskou vizi pro vytvoření bezpečného systému penzí. My předpokládáme, že tato bílá kniha bude vydána v prvních šesti týdnech roku 2012. Pátý, poslední bod. Nesmíme zapomínat na to, že stále více znalostní ekonomika a dlouhodobý růst se bude zakládat na zkušenostech našich pracovníků. Z toho důvodu musíme modernizovat systém vzdělávání a školení. To musí být naší společnou prioritou a to navzdory rozpočtovým omezením. Aby toto vše mohlo nastat, členské státy musí splnit své odpovědnosti, pokud jde o implementaci svých závazků a strukturálních reform. Evropa potřebuje politický závazek pro to, abychom mohli překonat krizi. Nový mechanismus ekonomického řízení, který začne fungovat eh, během druhého evropského semestru, nám pomůže předcházet budoucím ekonomickým nerovnováhám. V době krize je akce na evropské úrovni ještě relevantnější a z toho důvodu komise bude poskytovat rychlej a pokusí se urychlit tuto iniciativu pro mladé. Příští rok komise zahájí balíček eh, pro zaměstnanost, který bude obsahovat další nápady na to, jak reformovat trh práce a stimulovat eh, nová pracovní místa. Bude se skládat za zaštiťovací organizace pro vytváření nových pracovních míst, bude tam obsaženo sdělení, dále sdělení o flexikuritě a legislativní návrh o Euresu. Musíme spolupracovat s členskými státy, musíme využít eh, více Evropský sociální fond. To je naprosto nezbytné a prioritní. Zdroje jsou k dispozici a měly by být využity k tomu, abychom se zaměřili na naše priority. Komise bude nadále spolupracovat s radou a s parlamentem. Zajistíme, že posílíme náš přístup během druhého evropského semestru a že vyšleme radě silný signál. V tomto ohledu jste nedávno eh, vyzvali k vydání zprávy, ve které, bude, do které bude, ve které se zajistí, že bude posílena pozice parlamentu. Komise vítá eh, tento nápad a je ochotná s vámi spolupracovat. My vždy vítáme posílení dialogu s Evropským parlamentem a domníváme se, že naše spolupráce byla zatím velmi plodná. Dále jsem zaznamenal a sdílím vaše Eh, obavy, které se týkají pokroku, pokud jde o strategii Evropa 2020. Komise souhlasí s tím, že pokrok v této oblasti byl zatím nedostatečný. Národní cíle, které byly stanovené, jsou nedostatečné, nebudou tak splněny evropské cíle. To je jeden z hlavních důvodů, proč roční analýza růstu na rok 2012 vyzývá k posílení strukturálních reform. Potřebujeme vaši podporu vaši spolupráci. Dále podporujeme výzvu parlamentu členským státům v tom, aby lépe zapojili klíčové zúčastněné strany při formulaci národních programů. My musíme tyto zúčastněné strany pravidelně konzultovat. Jeden z nedostatků Evropy 2020 je právě nedostatečná partnerství, nedostatečná spolupráce na vytváření strategií, nedostatečné zapojení sociálních partnerů. My musíme toto překonat tak, aby strategie nakonec byla úspěšná. A nakonec musíme také zlepšit eh, časový harmonogram. Během prvního semestru byly lhuty velice přísné a neponechali dostatek času na to, abychom diskutovali o návrzích komise konkrétně pro dané členské státy. Toto je obava, kterou sdílí komise a také členské státy. Je to jeden ze dvou důvodů, proč Roční analýza růstu na rok 2012 byla naplánována již na listopad 2011 a druhým významným důvodem je velmi špatná situace naší dnešní ekonomiky. My jsme tedy vytvořili tuto analýzu spolu s jejími přílohami, zapojíme členské státy na bilaterální diskuzi v brzké době a samozřejmě to vše proto, abychom vytvořili stanovisko rady na březnovém zasedání, kde rada poskytne pokyny pro zbytek evropského semestru. Chtěl bych vás ujistit, že spolupracujeme s nadcházejícím dánským předsednictvím na tom, abychom zlepšili cestovní mapu pro druhý evropský semestr. Doufáme, že se nám také podaří zlepšit spolupráci se všemi zúčastněnými stranami. Děkuji vám. Děkuji. And, um... Děkuji. Paní Nilsen nám něco řekne o návrhu zprávy. Ano, děkuji za úvod. Za úvod k té roční analýze růstu. Já se také těším na spolupráci. Ano, my se chystáme předložit zprávu, snad se o ní bude hlasovat v únoru ještě před jarním summitem. Ten časový plán je opravdu hodně napjatý. Už máme několik pracovních dokumentů a znamená to tedy, že konečná verze toho dokumentu ještě předložena nebyla. A to proto, že já tam chci zapracovat co nejvíc věcí, co nejvíc názorů, abychom se vyhnuli nějakému zdlouhávavému eh, pozměňovacímu řízení, protože ten časový plán je tak nabitý. Bude to jenom anglicky. Za to se omlouvám. Pokud s tím budou problémy, určitě najdeme řešení v jednotlivých případech. A ta zpráva, o které jsme hlasovali minulý týden, ta zpráva Beres, Mluvilo se o tom. To se týkalo hlavně toho procesu v souvislosti se semestrem a toho, jestli se do toho zapojí Evropský parlament, národní parlamenty a občanská společnost. My se budeme snažit o to, aby se to příliš nepřekrývalo, aby to, co bylo ve zprávě paní Berez, o které už se hlasovala, aby se to neobjevilo i tady. V zásadě se navazuje na jednu z těch věcí, a totiž Evropský parlament by měl mít vliv na to, jaké jsou hlavní priority v tom eh, ročním růstu na nadcházející rok. Roční analýza růstu a semestr samozřejmě nemají žádný základ ve smlouvě zatím. Nikde se neuvádí, že parlament má nějaký oficiální vliv, ale smlouva rozhodně neuvádí, že ho parlament nemá. To také ne. Předpokládejme tedy, že nějakou takovou pravomoc a vliv máme. A že se můžeme vyjádřit k návrhu Evropské komise a můžeme se společně pokusit přesvědčit radu, aby také přijala demokratické stanovisko. Proto se o tom samozřejmě musí hlasovat v únoru na naší plenárce, aby se to stihlo před jarním summitem. A podle mě v té zprávě nejde o to, abychom rozváděli jednotlivá politická stanoviska, která se projevují v našem parlamentu. Ale jde o to, abychom se shodli na souboru klíčových doporučení, která chceme předložit radě. A proto se budu snažit o co největší kompromis, abych zohlednila názory všech a chtěla bych požádat všechny skupiny, aby se pokusili o stanovení priorit. A jak vidíte v pracovním dokumentu, začínáme nejdřív několika vysvětleními, kde uvádíme, že máme obavy ze situace, i co se podrobností týče. Pak tam máme šest klíčových doporučení. Byla bych velice ráda, kdyby to zůstalo u šesti i po pozměňovacích návrzích. Rozhodně, pokud tady bude konsensus u dalšího klíčového doporučení místo těch, která jsem navrhla, tak něco nahradíme. Ale stanovme si priority. A já bych navrhovala, že budeme mít první doporučení, které se týká soudržnosti nebo důslednosti. Strategie Evropa 2020 stanoví naše priority na deset let. A je opravdu překvapující, jak málo z těch priorit nacházíme v doporučeních z roční analýzy růstu. Zdá se, že fiskální konsolidace a posílení konkurenceschopnosti na základě menšího počtu pravidel a regulace jsou najednou méně důležité pro to, aby evropská ekonomika zase byla udržitelná. Z Zdá se, že roční analýza růstu se stává jakousi samostatnou sadou, samostatným souborem priorit. A jeden ze způsobů, jak Evropa strategie 2020 dojde na plnění je právě toto. A v praxi se také zdá, že hospodářská a sociální doporučení si neodpovídají ta hospodářská ustanovení se berou jako mnohem důležitější než ta sociální. Ale přitom ekonomiku bychom měli nahlížet ve světle sociálních cílů a pokynů. To druhé doporučení, to se týká ambice, jak už bylo řečeno, národní cíle a plány pro zapojení pracovních sil do vzdělávání a omezování chudoby nejsou dostačující k tomu, aby se splnily cíle strategie 2020. A nedostatečné ambice členských států jsou jedna věc a já myslím, že na jarní radě by se opravdu měli domluvit na nějakých vyšších cílech. Ale ono je to ještě horší. Ani komisi se zatím ne, nepodařilo napravit tyto nedostatečné ambice. Třetí doporučení, třetí navržené doporučení se týká vytváření pracovních příležitostí. Všichni souhlasí s tím, že vyřešení krize státního dluhu je naprostá priorita. Ale jak zajistíme hospodářskou a sociální obnovu, když investovat do vytváření pracovních příležitostí smí jen ty členské státy, které nemají nadměrný deficit? Protože 23 ze 27 členských států nadměrný deficit mají, bude to znamenat, že jenom Švédsko, Finsko, Lucembursko a Estonsko budou moct postupovat proticyklicky. Potřebujeme udržitelné investice, ale u většího počtu členských států. Čtvrté doporučení se týká kvality zaměstnanosti. Jde o to, aby práce byla atraktivní. Ale často, když se o tom mluví, tak to vlastně znamená, že se sníží výhody, omezí se výhody, aby lidé zůstali na trhu práce. A já si myslím, že atraktivní práce znamená kvalitu práce. Zajištění toho, že předpoklady pro práci, jako třeba zařízení pro péči o děti, sociální práva a tak dále, to všechno bude k dispozici. To by se mělo zohlednit. Pátá věc, chudoba a sociální vyloučení. Mám velkou radost z toho, že v roční analýze růstu je samostatné doporučení, pokud je o chudobu a sociální vyloučení. A já bych navrhovala radě, že toto doporučení by měla podpořit. Ale také by měla zdůraznit, že sociální důsledky krize se teď začínají víc projevovat. A musíme se také zamýšlet nad doporučeními v boji proti chudobě i ve vztahu ke skupinách, které mají příliš daleko na trh práce. Pak je tam ta šestka, to jsme nazvali doporučení Beres. To je to nejdůležitější doporučení ze zprávy paní Beres a je natolik důležité, že stojí za to připomenout ho i tady. Analýza růstu a semestr mohou být legitimní pouze tehdy, když proběhne řádná debata s občanskou společností a s parlamentem. tomto dokumentu máme ještě prostor pro další priority. Dáme tam všechno, co bude důležité, ale budeme se snažit také zapracovat ta klíčová doporučení. Takže chci požádat všechny ve výboru, kdo chtějí reagovat buď dnes, anebo v průběhu týdne. Lhuta pro tento dokument je tento čtvrtek tak mi prosím dejte vědět před tím, co si myslíte, zvlášť u těch klíčových doporučení. A ještě dvě drobnosti. Výbor pro práva žen připravuje pozměňovací návrhy k genderovému mainstreamingu. protože prostřednictvím výboru pro ženská práva je sem možné zapracovat řadu genderových záležitostí. A ten pracovní dokument je teďka příliš dlouhý, takže musíme pustit řadu věcí, dá se to pozměnit ještě později. Takže, co se mě týče, čekám se zájmem na vaše reakce. Děkuji. Paní Morančaty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane generální řediteli, Velmi nás zajímala vaše prezentace sdělení a také nás zajímalo to, co říkala paní Cornelisen o tématu roční analýzy růstu. První věc, kterou bych chtěla zmínit, je ústup eh, nezaměstnanosti. V současné době se počet dlouhodobě nezaměstnaných stále zvyšuje, což je dopadem krize a z toho důvodu my musíme vytvořit konkrétní specifické strategie zaměřené právě na tyto dlouhodobě nezaměstnané. Vy jste to zmiňoval. Je jednodušší znovu začlenit do pracovního procesu nezaměstnané, kteří jsou nezaměstnaní pouze krátkodobě. A lidé, kteří nepracují již dlouhou dobu, na ty budeme muset zaměřit konkrétní politiky. Zvláště se budeme muset zaměřit na návrat zpět do zaměstnání a na to, aby daní lidé si uchovali vazbu na trh práce. To je cíl, který si musíme my všichni stanovit a věnovat se mu na vnitrostátní úrovni. Protože pokud členské státy nebudou mít tento cíl, to znamená ponechat tuto vazbu pro dlouhodobě nezaměstnané s trhem práce. V tom případě si myslím, že budeme mít opravdu velký problém snížit počet dlouhodobě nezaměstnaných. A druhá věc, kterou jsem chtěla zmínit a upozornit na, vá, na to, jde o problém mladých a jejich potíž nalézt zaměstnání. V současné době máme stále větší počet mladých lidí, kteří končí vzdělání, kteří nemají příslušné kvalifikace a toto je také velmi extrémně, toto je také velmi obtížné téma. My totiž nemůžeme pro tyto mladé lidi nalézt práci, aniž bychom měli vhodnou strategii, protože tito lidé ukončili uprostřed svého vzdělání tento proces a my nebudeme schopni je vrátit do tohoto procesu vzdělávacího, což je to, co oni by potřebovali, aniž bychom měli k dispozici osobní projekty a aniž bychom se zaměřili konkrétně na tyto případy. I zde, pokud chceme být úspěšní, musíme se zaměřit konkrétně na tuto problematiku a vyřešit to. Třetí obtíž, které budeme muset čelit, vy jste se o tom zmiňoval pouze stručně, ale já si myslím, že bychom se na to měli více zaměřit. Opravdu bychom měli vytvořit konkrétní politiku na toto téma. A sice jde o dvojí činnost. To znamená krátkodobá reakce pro všechny ty, kteří trpí nedostatkem e, práce, kteří nemají práci a dlouhodobou strategii. Tyto dvě strategie jsou odlišné. Rozhodně k tomu potřebujeme tu stejnou vůli, ale odlišné strategie. Pouze tak budeme moci zareagovat na tuto dvojitou výzvu. Nemůžeme se zaměřit pouze na dlouhodobé řešení, zatímco situace musí být vyřešena hned. Musíme mít tedy dvojí úroveň řešení, které se budou vzájemně doplňovat. Čtvrtý bod, pouze stručně. Čtvrtá věc, kterou jsem chtěla zmínit. Vy jste se o tom zmiňoval a i paní Cornelísen o tom mluvila, jde o zapojení sociálních partnerů. Já bych zde ovšem chtěla také zmínit nutné zapojení jednotlivých profesí. Samozřejmě členské státy se do tohoto procesu musí zapojit, také sociální partneři ano, ale musí se do toho zapojit tak, také jednotlivé sektory poskytující zaměstnání. Ti musí vytvářet nová pracovní místa, a využít své zkušenosti. I to je nutné k tomu, abychom byli úspěšní ve této roční analýze růstu. Myslím, že na to bychom neměli zapomínat. A nakonec musíme se zaměřit na to, abychom do této strategie pod... zapracovali také rovnost mezi pohlavími a to prostřednictvím uh, politiky, kterou provádí výbor pro práva žen. Děkuji. Thank you, Mr. Serkis, by Mrs. Děkuji, pan Serkas. Mnohokrát děkuji paní předsedkyni, děkuji také panu Ryšelovi. Já jsem velice pozorně poslouchal prezentace a já bych eh, souhlasil s tím, co řekla paní kolegyně Kornielsen. A jak zaznělo ve zprávě Beres a jak eh, také řekla paní Kornelisen, tyto zprávy skutečně odráží postoj naší politické skupiny v parlamentu a myslím, že i celého parlamentu. Můžeme říci eh, dvě věci. Máme před sebou dokumenty, které budou eh, důležité pro hospodářskou politiku a politiku zaměstnanosti v zásadní době pro Evropskou unii. Ten dokument, který máme před sebou, je samozřejmě velice citlivý dokument protože nám umožňuje vidět, eh, jakým směrem se ubírá myšlení v komisi. Eh, máme nicméně velké obavy, pokud jde o demokracii. Často se poukazuje na to, že eh, v Evropě nejsou občané dostatečně zastupováni lidé mají pocit, že stále více vládnou technokrati a že ti činí rozhodnutí, vypracovávají další a další dokumenty a politické dokumenty. Do uh, jejichž vypracovávání a do rozhodování o těchto dokumentech není parlament dostatečně zahrnut. Komise se zde dotýká citlivých otázek subsidiarity. Je zde velice malý příspěvek ze strany národních parlamentů a Evropského parlamentu. Já bych chtěl zdůraznit, že bychom měli mít na paměti to, co se říkalo ve zprávě Beres a také, co říká ve své zprávě paní Cornelissen. Máme zde zásadní problém týkající se demokracie. A je potřeba, aby naše názory byly slyšet. Toto není věc, kterou eh, mají řešit pouze ministři a úředníci. Je potřeba, aby tom diskutovali také národní parlamenty a Evropský parlament. A další věc, další obava, eh, která, myslím, není jedno nikomu z nás, eh, se týká technokratického přístupu k makroekonomickým otázkám pokud jde o politické záležitosti stanovené ve smlouvách a ve strategii EU 2020, um, hovoří se zde mnohem méně o věcech, které jsou prospěšné občanům a hovoří se zde spíše o makroekonomických cílech. Já si myslím, že to jde proti smlouvě. Chceme sociálně tržní ekonomiku, to znamená, že je potřeba poukazovat na to, že sociální věci by měly mít prioritu před eh, ekonomickými otázkami. Když se podívám na tento dokument, máme zde 100 stránek, které se zabývají analýzou různých ekonomických záležitostí. A jsou zde jenom dvě stránky, které se zabývají eh, politikou zaměstnanosti. A slyšeli jsme, že eh, ke změně této struktury nedojde do roku 2014 v mé zemi je na 40 nezaměstnaných mladých lidí a tito lidé nemají e, žádné výhledky, vyhlídky, nikdo na ně nemyslí. Dává se zde priorita makroekonomickým otázkám. Eh, řeší se zde to, co by země měly dělat eh, se svými deficity. Máme zelené knihy, dokumenty, eh, schůze a tak dále, ale nezaměstnanost a sociální otázky se řádně neřeší. Myslím si, že je zde určitá nerovnováha, že se zde obracíme zády k tomu základu Evropské unie a zároveň se zde obracíme zády k našemu hlavnímu přístupu. Prosazuje se zde to, že eh, když ekonomika bude v pořádku, všichni eh, na to budeme dobře, ale tak jednoduché to není. Eh, když bude ekonomika v pořádku, svět nebude perfektní. Myslím si, že to, co zde máme před sebou, není úplně správný přístup. Tři roky po začátku krize bychom neměli každý rok opakovat ty stejné chyby, předkládat ty stejné analýzy. A ještě stručně souhlasím s tím, co napsala paní Cornelesen. Myslím, že musíme postupovat společně. Chceme odvážné cíle, odvážné závazky. A zároveň musíme mít na paměti cíl eh, e, strategie EU 2020, například pokud jde o zaměstnanost či nezaměstnanost mladých lidí. E, nestačí jenom semináře a zelené knihy. Potřebujeme zajistit, aby se o tomto tématu skutečně jednalo a aby se něco řešilo. Nemáme jediný legislativní návrh na eh, pracovním programu komise eh, v nadcházejícím roce eh, k tomuto tématu. Je potřeba, abychom měli další postup a abychom nezničili ten pokrok, ke kterému už došlo. Není správné, aby instituce diktovaly eh, členským státům, jak by měly vypadat eh, zaměstnanecké smlouvy. Na druhou stranu je zde celá řada smluv, které eh, činí pro společnosti velice snadné to, aby zaměstnance vyhodili. Takže celá situace se komplikuje. Hovoříme o rozkladu kolektivních smluv, jenom proto, že někteří úředníci v Bruselu si myslí, že to je správný přístup. Takže myslím si, že musíme být opatrní, nejenom eh, a zkrátka také, abychom eh, nezničili ten pokrok, kterého už bylo dosaženo. Je potřeba, abychom měli jasný sociální dialog, aby byl slyšet hlas našich občanů. A na závěr bych chtěl ještě vyjádřit jeden názor. Kromě toho obrovského problému nezaměstnanosti máme eh, problémy týkající se mládeže. Eh, nemůžeme eh, jednat jednoduše jako doktoři, identifikovat nemoc a poté předepsat lék. My musíme učinit jasná opatření. A potřebujeme směrnici, která zajistí, že mladí lidé nebudou nezaměstnaní déle než tři měsíce. Je potřeba, abychom měli určité záruky, abychom měli systém, který zajistí, že budou k dispozici ehm, školení a stáže. Eh, to je třeba udělat, ale nemáme žádné konkrétní návrhy, neslyšíme nic než jenom slova. Některé věci, které jste řekli, jsou věci, se kterými souhlasíme, jsou koherentní, ale myslím si, že nyní je na čase, abychom se pohnuli od slov k činům. A také se domnívám, že bychom neměli být zaslepeni ideologií uh, úsporných opatření a snižování výdajů. Paní Figueiredo. Děkuji. Toto je mimořádně citlivé téma. Ano, kolegové už řekli spoustu věcí. Ale já bych ráda zmínila tři záležitosti, které jsou podle mě zásadní. Za prvé, opatření, která budou přijata v rámci hospodářských plánů. především v zemích, které jsou v této krize nesmírně zranitelné. Tato opatření zhoršují situaci ze sociálního hlediska. A já bych radila komisi, aby se řádně zamyslela zvlášť nad těmito záležitostmi. Protože teď to tak není, teď nad tím nikdo nepřemýšlí. Máme tady jakýsi balíček pokynů, které obcházejí otázku zhoršující se chudoby a zvyšující se nezaměstnanosti. Menší sociální rovnosti, diskriminace. A trpí tím miliony lidí, mladí, ženy, důchodci, nezaměstnaní. V řadě z našich členských států. trpí škrty, které způsobují, že sociální a tím také hospodářská situace je ještě horší, než byla. A já bych proto chtěla, abychom se právě na tu otázku nejvíce zaměřili. A tak ten přístup teď nevypadá. My nemůžeme dál všem vnucovat pakt stability, jako jsme to udělali v Řecku a teď i v Portugalsku. To prostě nejde. To je katastrofa ze sociálního hlediska, v podstatě i z hlediska hospodářského. Klesá kupní síla obyvatelstva, obyvatelstvo chudne a vede to k hluboké hospodářské recesi. Vede to k propadu HDP. V Portugalsku se očekává pokles o více než 3% a já myslím, že ta čísla za Řecko budou ještě horší. A co Španělsko a co další země? Co třeba Irsko? Toto není odpověď na stávající problémy, na problém nezaměstnanosti například tím se situace jenom zhorší. A souvisí to s další věcí, a totiž se stárnutím našeho obyvatelstva. Souvisí to také s nárůstem důchodového věku. Budeme mít stále méně pracovních příležitostí pro mladé. A přitom celé řadě členských států přes 40 mladých nemá práci. A ta opatření, která máme před sebou, tyhle věci neřeší. Nedochází k vytváření žádných alternativ. A nikdo také nevěnuje pozornost důsledkům. A změnám, které tato situace způsobuje. Kromě toho máme regulaci různých sektorů, včetně veřejných služeb, a ty jsou naprosto zásadní. To také způsobuje další chudobu. Protože bez řádného přístupu ke zdravotní péči a k sociálním službám se situace lidí nezlepší. A proto vidíme nárůst chudoby. Máme cíle strategie 2020 i pro chudobu. Ale tyto cíle neplníme. A nesplníme je, pokud nezměníme přístup. A já doufám, že my v tomto výboru budeme schopni vyslat určité poselství Evropské komisi. A totiž dál to tak nejde. Ten předkládaný návrh se musí změnit. Kolegové už říkali, že zaměstnanosti se týkají pouze dvě stránky. A já myslím, že by se to dalo shrnout v jediné větě. Pořád se to zhoršuje nezaměstnanost stoupá. Takové mohou být závěry, pokud je o tyto bokyny. Ano. Ještě bych krátce řekla, že souhlasím s panem Serkasem a s paní Cornelisen. Je velice důležité, aby byly zohledněny názory parlamentu. A nyní vám předám slovo, abyste to krátce shrnul, protože máme opravdu nabitý program. Děkuji chcete, abych použil co nejméně sekund nad jednu minutu, jak jen to půjde, tak já se vynasnažím. Mnohokrát děkuji za vaše reakce a děkuji také za angažovanost, která zatím stojí. Mohu vás ujistit o tom, že komise jako taková, a to nejenom generální ředitelství pro zaměstnanost nebo jeden komisař, rozhodně stojí o to, abychom vás ujistili, že sociální aspekty musí sehrát svou roli. Musí být vyvážené z hlediska ostatních aspektů, zvlášť aspektů ekonomických. Nedá se to poměřovat pouze stránkami v textu nebo řádky v textu. Já myslím, že v zásadě tam ty věci jsou, ale kromě inkluzivního růstu musíme také zajistit, že budeme mít inteligentní a udržitelný růst. A já myslím, že celá ta diskuze o ekonomice se týká právě toho. Bez udržitelného růstu nebudeme mít inkluzivní růst. Taková je prostě skutečnost. A pokud jde o reformy, to není něco, co se vymyslelo pár byrokratů. O reformách se nakonec rozhoduje v národních parlamentech, bez ohledu na to, jak jsou složené. A teď vstupujeme do evropského semestru, ale pak máme ještě národní semestr. A to, co my dáme do strategií, musíme projednat jednotlivě s členskými státy. A to pak musí vést k diskuzi v národních parlamentech. A musí se z toho vyvodit závěry pro prezentaci jejich jednotlivých rozpočtů. To není jenom diktát Bruselu. Tato zpráva je nastavená tak, aby motivovala a inspirovala členské státy. Aby také udělali své. My chceme pomoct, kde to jen půjde. A hlavní nástroj, který teď máme k dispozici, je Evropský sociální fond. A samozřejmě fond soudržnosti, ale u této konkrétní věci jde především o sociální fond. Musíme být realisté. Programování tohoto fondu je především v rukou členských států. To je ta nádherná subsidiarita. My samozřejmě spolupracujeme, ale hlavně kontrolujeme, jestli programy členských států odpovídají tomu, co jsme si stanovili pro sociální fond obecně. My jsme členským státům nabídli, že jim pomůžeme změnit programy, když to bude nutné, ale jsme přesvědčeni o tom, že bychom se mohli více zaměřit na použití prostředků v rámci současných programů. A v současné chvíli, kdy nám končí rok 2011, byly využi- byla využita jenom jedna třetina plateb předělených z Evropského sociálního fondu. Takže pořád nám na další rok ještě čekají dvě třetiny. Členské státy by je mohly využít právě proto, nebo k tomu, aby se zaměřili na priority, třeba na dlouhodobě nezaměstnané a na mládež. My jsme připraveni pomoct. Pokud bude nutné změnit program, nic v tom nebrání. Naopak. Chtěli bychom to udělat. A pak by se toho dal říct ještě víc. Vítáme iniciativu pro mladé. Zase eh, musíme být zapojit členské státy, musíme využít sociální fond. My budeme mít v příštím roce také balíček pro zaměstnanost a ten se také zaměří na dlouhodobě nezaměstnané, ale také na boj proti nezaměstnanosti obecně. Já se těším na další debatu do budoucna. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji. Děkuji, že jste hovořil stručně, opravdu si toho cítíme. A ještě bych řekla, že lhůta pro pozměňovací návrh je 20. prosinec, jako říkala paní Cornelisen. A vzhledem k tomu, co už říkala, bude to jenom v angličtině, bohužel. Já vím, že pro některé z vás to bude problém. A pokud nebudou žádné námitky, já bych navrhovala, že výbor pro zaměstnanost uplatní zjednodušený postup podle pravidla 46 jednacího řádu a návrh schválí plenárka bez pozměňovacích návrhů. Já myslím, že paní Cornelise už s tím souhlasila a jenom se ptáme, se s tím souhlasí všichni ostatní, protože máme málo času. Vzhledem k tomu, že to musí být připravené pro radu na jaro. Takže pokud nemáte žádné námitky, vrátila bych se k té předchozí zprávě a chci také poděkovat, že jste mezi nás přišel. Ještě jednou děkuji. A vrátíme se ke zprávě pana Dirdra, Dirdena, o prvním výročním zasedání Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. A je to zpráva, která byla schválena 5. října. Na plenárce to bylo 15. listopadu. Dostaneme zprávu od pana Dýdena. Děkuji. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za slovo a děkuji také za to, že jste mi umožnila uh, věnovat několik minut a slibuji, že nebudu to příliš protahovat, protože vím, že máme eh, nabitý pořad jednání, tedy věnovat několik minut eh, Evropské platformě pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Tato platforma proběhla 17. a 18. října tohoto roku a ve sdělení komise o klíčové iniciativě, která se snaží snížit počet chudých v Evropě, tedy v této v tomto dokumentu komise se píše, že každoročně se budou setkávat eh, zúčastněné strany a snažit se bojovat proti tomuto fenoménu. Takže stalo se tak poprvé a je logické, že vzhledem k tomu, že předsednictví mělo Polsko, konference proběhla v Krakově. Já si myslím, že volba data byla vhodná. Probíhalo to 17. 18. října a to v rámci Mezinárodního dne pro boj proti chudobě. Tři zástupci tohoto výboru se zúčastnili komise ještě paní Lambert, Saturnen a já. A domnívám se, že si můžeme poblahopřát, můžeme být spokojeni s touto iniciativou a s organizací konference. Myslím si, že toto tato úmluva by měla být hlavním nástrojem platformy a má několik misí, několik úkolů. Nejde jenom o výměnu osvědčených postupů, což je hlavní základní mise, která jí byla svěřena, ale kromě toho by měla být ještě také monitorovací úlohu. Bude monitorovat pokrok jednotlivých členských států v této oblasti. Dále bude sloužit k šíření veřejných politik zaměřených na boj proti chudobě, bude to zaměřeno na zúčastněné strany, ale také různé stupně řízení, kterých se to týká. Dále se budeme snažit také začlenit další organizace bojující proti chudobě a pomáhající osobám, které jsou chudé. V rámci organizace v našem výboru jsme trvali na tom, aby zpráva byla projednána v výboru ještě před tímto datem, tedy předtím, než proběhne zasedání Evropské platformy. To já myslím bylo důležité. Umožnilo to shrnout situaci a mimochodem také přijmout zprávu, která byla na plenární zasedání podpořena. A nyní stručně k tomu, jak proběhly tyto dva dny. Proběhla debata na plenárním zasedání, která se týkala splnění cílů, snižování, chudých, snižování chudoby v jednotlivých členských států. Dále se jednalo o iniciativách komise, pomocí kterých se komise snaží splnit tyto cíle. Já to nebudu všechno ehm, vysvětlovat, abych nemluvil příliš dlouho. A kromě plenárních zasedání ještě proběhly semináře. V rámci seminářů jsme se věnovali konkrétním tématům, jako například chudoba a děti, mladí, chudoba a mladí. A dále jsme se věnovali závazkům, které musí být přijaty na státní, regionální i místní úrovni. Dále jsme jednali o sociální ekonomice. Já jsem předsedal tomuto semináři, věnoval jsem se tomu. A druhý den, 18. října, jsme měli možnost zaměřit se na konkrétní iniciativy, které probíhají v terénu. Pan komisař Andor také přednesl závěry, pro, mluvili tam, promluvil tam eh, polský minister a také já. Já ještě zmíním hlavní aspekty této zprávy. Na závěr chci říci, že jsem potěšen tím, jak příznivě byl přijat návrh doporučení, které jsou obsaženy v naší zprávě, a to konkrétně ze strany zúčastněných organizací. Příznivě je ale také přijímal pan komisař, který během svých závěrů formuloval několik iniciativ. Mimochodem zmiňoval se potom také eh, v rámci tohoto výboru o těchto aspektech a ty šly v zásadě stejným směrem. My nyní budeme očekávat, jaký toto bude mít konkrétní dopad. Myslím, že tato iniciativa, v rámci které se sešlo více než 400 zúčastněných stran z různých organizací, různých členských států, byly tam zastoupeny různé národnosti, nejenom z Evropské unie, ale také z třetích eh, zemí. Myslím, že celkem tam bylo zastoupeno 38 států, tedy tato iniciativa je velmi pozitivní a samozřejmě by měla proběhnout znovu. Dva dny byla poněkud krátká doba na to, abychom se věnovali všem tématům a možná příští rok bychom mohli pouvažovat o delší eh, konferenci než dva dny. A to také proto, abychom podpořili účast dalších mm, osob, které jsou například chudé. Mohli bychom využít eh, zkušenosti, kterou máme tento rok a snažit se to příští rok ještě vylepšit. Také bych chtěl zdůraznit význam příští konference, příštího setkání, kde bychom mohli také shrnout situaci a zaměřit se na výsledky, které měly jednotlivé kroky a iniciativy, které se snažily dosáhnout tohoto významného cíle, to znamená snížit počet chudých v Evropské unii. To jak jistě víte, probíhá v obtížném kontextu, v obtížné situaci a také to navazuje na debatu, která již proběhla. Tedy jde o to, že musíme mít na jedné straně vhodné politiky řízení a zaměřit se na konkrétní občany a také na sociální aspekty. To je, paní předsedkyně, z mé strany vše. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji také za to, že jste se jménem našeho výboru zúčastnil této konference a také za odvedenou práci na zprávě, která se zabývá chudobou a sociálním vyloučením. Vypadá to, že se jedná o velmi kvalitní dokument a já myslím, že v budoucnu budeme mít takovýchto dokumentů i více. Což dokáže, že chudoba a sociální vyloučení bude mít prioritní postavení eh, na naší agendě v příštích letech. Nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je společná eh, rozprava o rozpočtu. Jde o absolutorium. Máme k tomu šest bodů. A já nyní předávám slovo panu Hardimu z účetního dvora a poté za, promluví zástupce komise a poté pan Ory. Takže nejprve pan Hardy za účetní dvůr. Uh, thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedající. Jenom bych nás představil, já jsem Richard Hardis, vedu, jsem odpovědný za finanční audit, za oblast sociálních záležitostí a zaměstnanosti. A mohl byste si dát mikrofon, prosím, blíže? A mám začít znovu? Já jsem Richard Hardy, jsem odpovědný za finanční audit v oblasti eh, zaměstnanosti a sociálních záležitostí. Je zde taky eh, paní eh, Sandalová z účetního dvora a má na starosti agentury. Já jsem velice rád, že zde mohu prezentovat výsledky našeho finančního auditu za rok 2010, pokud jde o zaměstnanost a sociální záležitosti. Je to pokryto v kapitole 4 zprávy výboru. Spadá to e, do politické skupiny energetika, dopravy a další. Výdaje byly asi 41 miliard eur v roce 2010, tedy čtvrtina rozpočtu. Více než 40 miliard bylo na regionální politiku. Zaměstnanost a sociální záležitosti eh, byly asi 18 z této oblasti. Evropský sociální fond představuje 94 výdajů na sociální záležitosti a zaměstnanost. Zbývající 6 se týká eh, dalších opatření, mezi které nespadá ESF. Jedná se například o sociální dialog, mobilitu, EURES, eh, eh, rovnost pohlaví, program Progress Eh, Fond pro přizpůsobení se globalizaci a eh, předstupní nástroj pro kandidátské země. V roce 2010 eh, v této oblasti politiky jsme tedy provedli audit. Soustředili jsme se na 243 plateb ze strany komise. Zároveň jsme hodnotili některé řídící a kontrolní systémy, především pokud jde o sociální fond a regionální fondy v členských státech. A zároveň jsme provedli přeskum zpráv o, výročních zpráv o činnosti, včetně e, zprávy generálního ředitelství pro zaměstnanost. Pokud jde o výsledky auditu v oblasti soudržnosti, jsme shledali, že 49 plateb eh, bylo chybových. A celková chybovost je 7,7 pro celou tuto oblast. To je o něco vyšší než v roce 2009. Znamená to, že soudržnost jako celek je nejchybovější oblastí evropského rozpočtu. Chtěl bych eh, hovořit o diferenciaci, pokud jde o zaměstnanost a sociální záležitosti. Více než eh, polovina z těch 243 pladeb se týkala regionálních fondů nebo regionálního fondu. Eh, dále jsme proskoumali 60 transakcí ESF. Soustředili jsme se na 60 projektů v devíti členských státech, které pokrývaly 10 operačních programů. Zároveň jsme provedli audit šesti plateb ze strany komise. A pokud jde o další opatření v oblasti zaměstnanosti a sociálních záležitostí, eh, jedna platba byla pro eh, Mezinárodní školecí centrum, jedna platba byla pro komunikační kampaň v kontextu eh, boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Zjistili jsme, že 18 ze 60 projektů, které jsme přeskoumali, bylo chybových. Provedli jsme 11 e, zjištění. Chyby se týkají nedodržení pravidel, například e, nedostatečné kontrolování ze strany členských států, je těžké kvantifikovat dopad na platby z evropského rozpočtu. Hlavním zdrojem chybovosti v rámci ESF eh, je, jsou eh, chybné výdaje, nebo výdaje, které se eh, které nejsou způsobilé, nebo nedostatek dokumentů, jakým způsobem se peníze vydaly. Zároveň zde existují eh, příklady, nebo eh, v kapitole 4 jsou uvedeny některé specifické příklady chyb. A pokud jde o těch šest eh, plateb na různá opatření v sociální oblasti, zjistili jsme, že čtyři transakce byly v pořádku naprosto bezchybné. Ve výroční zprávě v kapitole 4 říkáme, že porušování pravidel pro eh, zadávání veřejných zakázek představuje jednu třetinu chyb. To se týká především eh, regionálního fondu. Eh, týká se to jenom zřídka zaměstnanosti a sociálních záležitostí. Celkově jsme zjistili 76 eh, chyb ze 143 projektů. Zjistilo se, že ESF je, má menší chybovost, 18 eh, projektů ze 60, tedy 30 eh, bylo chybových. Zároveň jsme zkoumali systémy řízení a kontroly v členských státech. Spolupracovali jsme s osmi úřady v šesti členských státech v programovém období 2007 až 2013. Tyto úřady eh, představují nebo hrají důležitou roli, zajišťují efektivní fungování systému řízení a kontroly a předkládají pravidelné zprávy komise Tři z osmi úřadů, které jsme eh, zkoumali, Eh, měli některé problémy, například eh, takzvané eh, checklisty, které nepokrývaly všechny výdaje, ale celkově výsledky byly uspokojivé. Tři úřady byly shledány jako částečně efektivní nebo plně efektivní ve své práci. Zároveň jsme se snažili hodnotit práci komise, pokud jde o kontrolu těchto úřadů a shledali jsme, že tato kontrola je dostatečná. A pokud jde o hodnocení um, výročních zpráv o činnosti za rok 2010, a pokud jde o generální ředitelství pro zaměstnanost, zjistili jsme, že tyto zprávy uh, v podstatě dobře odrážejí skutečnou chybovost. Pokud jde o prohlášení o věrohodnosti za rok 2010 eh, pro celou tuto oblast, eh, učinili jsme celou řadu doporučení komisi, eh, především pokud jde o regionální fond a sociální fond a platby z těchto fondů. Doporučili jsme zvýšené monitorování, dodržování způsobilosti, zároveň přísná aplikace mechanismu finančních korekcí a Zároveň jsme učinili některá doporučení týkající se nového programového nebo nového finančního období. Navrhli jsme možné zjednodušení pravidel způsobilosti. Pokud jde o rozpočtovou, o implementaci rozpočtu, o provádění rozpočtu, to je pokryto v kapitole 1 výroční zprávy. Dvůr shledal, že v roce 2010 generální ředitelství pro zaměstnanost eh, poskytlo 1,4 miliard eur z předchozího eh, finančního období. Eh, implementační míra v roce 2010 byla 88 je tomu tak díky přísnější politice v rámci generálního ředitelství pro zaměstnanost, o určitému množství pozastavených plateb a tak dále. Možná bych ještě zdůraznil, že provádění rozpočtu e, ve výši 88% nemusí být nutně vnímáno jako negativní jev. A dále bych chtěl poukázat na to, že eh, za programové období 2007 až 2013 celá řada prostředků nebyla eh, využitá. Eh, není ale nutné tento jev vnímat jako negativní, pokud se podíváme na tu fázi programového období. Pan Michel, myslím, na tento problém poukazoval. Takže to je z mé strany snad všechno. Mnohokrát děkuji a nyní předám slovo panu Merčan Kantosovi za Evropskou komisi. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já se jmenuji Kantos a pracuji v DG Employment. Chtěl bych začít tím, že poděkuji účetnímu dvoru za skvělou spolupráci a také konstruktivní přístup. Také bych chtěl poblahopřát eh, k prezentaci, kterou měl účetní dvůr eh, a také k analýze chybovosti, která se týkala DG Employment. Pokud jde o eh, provádění rozpočtu, účetní dvůr zmiňoval, že celkově v roce 2010 DG Employment provedl téměř 100% svých závazků za tento rok, což 11,3 miliard eur odpovídá to této částce. Takže míra eh, implementace byla 88%, což, obsah, což odpovídá 7,4 miliardům eur. Pokud jde o nedostatky v implementaci, ty, byly, ty se týkaly zvláště Evropského sociálního fondu a bylo to dopadem přísné politiky, kterou máme od roku 2008. Pokud jde o přerušení to bylo způsobeno nízkou mírou implementace v roce 2010 a v roce 2011, ale to bych měl zmínit, se situace obrátila. Nyní očekáváme zvýšení z celkových 1,2 miliard eur a to prostřednictvím bude zvláště, to bude zvláště v podobě transferu z DG Agri a dalších. Takže nedostatky v implementaci v roce 2010 se v roce 2011 obrátily a mělo by dojít ke zvýšení a kompenzaci prostřednictvím transferu z DG Agri. Dále další nedostatky se týkaly IPA, EPH. Tam byla nízká míra implementace A nyní několik slov k tomu, co říkal účetní dvůr o chybovosti. Jak eh, to vysvětloval zástupce účetního dvora, soustředili se na kapitolu 4, na politiku soudržnosti jako celek a z toho důvodu míra chybovosti 7,7% pro soudržnost, tedy celkově, se týkala mm, celkově této skupiny a tam nespadá pouze Evropský sociální fond, kterém odpovídá asi 18%, pladeb za rok 2010, ale tam spadá také regionální fond, fond soudržnosti a fond pro energetiku a dopravu. Z toho důvodu, pokud jde o balíček eh, politik soudržnosti, které byly přijaty v říjnu tohoto roku, komise vypracovala dokument, který nazýváme pracovní dokument útvaru a ta analyzuje situaci od roku 2006. Snažíme se tam analyzovat typ chyb, ke kterému eh, došlo, který identifikoval účetní dvůr, ale také pokud se zaměřujeme na zeměpisné zastoupení a v dokumentu se jasně odráží, že od roku 2008 z důvodu přísnější politiky, kterou nyní má DG Employment, příspěvky z Evropského sociálního fondu a chybovost identifikovaná účetním dvorem je velice omezená. Toto je pozitivní trend a ten pokračoval také v roce 2010. Z toho důvodu náš vlastní podíl na celkové chybovosti v rámci politiky soudržnosti. Náš podíl byl omezen a je omezen od roku 2008 a pokračuje, tento trend pokračuje i v roce 2010. Tento pracovní dokument, který komise přijala v říjnu jako součást balíčku soudržnosti, také jasně naznačuje, kde se soustředí tato chybovost. Soustředí se tří členských států, které využívají ERDF. My jsme se zaměřili na tuto problematiku DG Regio a také DG, Empl, DG Employment se zaměřili na tuto oblast a snažíme se reagovat na nedostatky identifikované v tomto omezeném počtu členských států. Jak zmiňoval zástupce účetního dvora, a je to také něco, co bych chtěl říci, pr- žádné problémy nebyly identifikovány v rámci zadávání zakázek v ESF a pokud jde o jiné, ehm, ani v jiných ehm, krocích, které s tím nesouvisí. Dále my už jsme se vyjadřovali například k technické podpoře, k pilotním projektům, které implementovalo naše generální ředitelství za poslední rok a také k implementaci operačních grantů. Také jsme se vyjadřovali k, k implementaci programu TORES. Všechny tyto informace již poskytl náš útvar a reagovala to na konkrétní otázky zpravodaje. Děkuji a nyní pan Ory, prosím. Köszönöm a szót, elnök asszony. Azt kell mondanom, hogy... Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Musím říci, že jsem ve velice dobré situaci, protože mohu jenom potvrdit, že pokud jde o absolutorium za rok 2010, existuje mezi účastníky velice konstruktivní dialog. A setkal jsem se se zástupcem komise a s jeho spolupracovníky a mohu, mohu kolegy informovat o tom, že v podstatě všechny naše otázky byly zodpovězeny. Byly zodpovězeny zcela plně. A mohu také říci, že v předchozích letech byl, bylo potřeba vyjednávat eh, skutečně dlouho, abychom mohli udělit absolutoria. A s ohledem na to vlastně byla letos situace jiná. A v oblastech, kde v minulém roce byly problémy, došlo ke zlepšení, došlo k, k tomu, že celá řada plateb byla e, řádná a mohu tedy potvrdit to, co řekla Evropská komise a Evropský účetní dvůr. Ukazuje se, že eh, v posledních letech došlo tedy k dobrému výsledku. Je dobré, že eh, jsme si podrželi svůj postoj a vedlo to k tomu, že celkový trend je lepší, než byl v minulosti. Je třeba pozitivně zhodnotit to, že 18 a výdajů bylo proplaceno prostřednictvím Evropského sociálního fondu, že eh, závazky bylo, byly dodrženy ze 100%. A pokud se nemýlím, a pokud je o platby, je míra 97,8 a v jiných oblastech došlo také ke zlepšení ve srovnání s předchozími lety pokud jde o míru chybovosti. A je zde míra chybovosti 7,7%, ale přesto se ukazuje, že tendence se zlepšuje, že je zde trend, který je pozitivní. Musíme v každém případě uznat, že Evropská komise se snažila udělat, co bylo v jejich silách, aby se míra chybovosti snížila. A zároveň je velice dobré, že Evropská komise proniká hodně kroků v tom, aby informovala členské státy, pokud jde o pravidla, a také se snaží přimět jednotlivé úřady členských států, aby odváděly lepší práci. Generální ředitelství pro zaměstnanost poukázalo na to, že by chtělo eh, úžeji spolupracovat s OLAFem. Tato spolupráce samozřejmě eh, může, být, eh, může pomoci i nám. A to znamená, že chybovost by se v důsledku toho mohla snížit, tedy pokud jde o platby. Ptal jsem se také na jednotlivé projekty, a obdržel jsem na své otázky eh, značně uklidňující odpovědi. Eh, chtěli bychom Evropskou komisi i nadále vyzvat k tomu, aby eh, přeskoumala jednotlivé okruhy rozpočtu, pokud jde o tuto oblast. Je škoda, že ne všechny platby byly realizovány, že ne všechny prostředky byly využity, ačkoliv my zde ve výboru skutečně bojujeme za to, aby co nejvíce prostředků využito bylo. Myslím si, že v této oblasti je třeba další spolupráce mezi námi a Evropskou komisí. Kromě toho považuji za velice důležité, že se stanovují eh, jasné referenční hodnoty, pokud jde o Evropský fond přizpůsobení se globalizaci. A v neposlední řadě se domnívám, že pokud jde o jednotlivé technické platby, jsem velice rád, že jsme i zde dostali uspokojivé odpovědi. A chtěli bychom Evropskou komisi eh, nicméně vyzvat k tomu, aby v této oblasti podnikla další kroky. Obecně řečeno, eh, všechny ty zprávy jsou pozitivní, ukazují, že jednotlivé snahy přinesly plody. A zanedlouho a připravím konkrétní text A samozřejmě jsem k dispozici, pokud kolegové budou chtít předložit pozměňovací návrhy. Mnohokrát děkuji. Ano, děkuji. Ano, zdá se, že ta čísla účetního dvora jsou vysoká, ale jsem ráda, že komise říká, že letos už se to ubírá správným směrem, takže to je dobrá zpráva. A jak víme, je tady pořád ještě prostor k vylepšení, ale jsem ráda, že už se to otočilo. Mám k tomu pár dat. Pozměňovací návrhy pro zpravodaje k překladu do 20. prosince, zvážení 25.1., přijetí ve výboru pro zaměstnanost 13.2., ve výboru pro rozpočet 22. a 23. března a plenárka v květnu. Chci poděkovat ještě jednou panu Hardimu za účetní dvůr a také pana zástupci Evropské komise. Já myslím, že to bylo opravdu užitečné, takže vám oběma děkuji. A přejdeme dál, to je další bod na pořadu jednání, a totiž bod číslo 8, ne? Uh, yes, I was on the right page already. <laughs> Uh, right, uh, I was already on the right page, but... Já už jsem byla na správné stránce. Změna nařízení o koordinaci systému sociálního zabezpečení a nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení. A zpravodajem je Milan Cabrnoch. Takže máte slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám představil návrh zprávy o koordinaci eh, sociálních systémů Úvodem chci říci, že základním cílem změny nařízení je zajistit, aby pracovníci migrující v rámci Evropské unie, tedy nejen občané kteréhokoliv členského státu, ale také osoby bez státního občanství nebo uprchlíci, zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné byli za všech okolností pokryti systémem sociálního zabezpečení se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi a nebyli současně eh, nuceni platit příspěvky ve dvou zemích zároveň. nyní jsou práva občanů porušena existuje rozsudek judikatura soudního dvora evropské unie a také dochází k paralelní modernizaci eh, sociálních systémů v jednotlivých členských státech. zjednodušení je nezbytné je třeba zajistit snazší interpretaci a také omezit rozsah sporných stanovisek. Jako zpravodaj podporuji snahu o co největší zjednodušení a dosažení vyšší efektivity provádění textu nařízení 883 z roku 2004 a 987 z roku 2009, a to v plně v souladu s principy subsidiarity. Předkládaný návrh se týká především tří problematik Tou první z nich je koncept podstatné čino, části činnosti, a tedy definice kritérií pro situace, kdy osoba nevykonává podstatnou část své činnosti v členském státě, ve kterém má bydliště. Druhým důležitým bodem je zpřesnění významu pojmu sídlo nebo místo podnikání, a to zvlášť pro členy leteckých posádek, kdy Evropská komise ve svém návrhu zavádí koncept mateřského letiště, kde členové posádky s největší frekvencí přiletají odlétají jako kritérium pro určení sídla podnikání a tedy také místa sociálního pojištění a plnění. A třetí téma jsou dávky v nezaměstnanosti pro osoby samostatně výdělečně činné, v případě příhraniční, příhraniční práce, kdy osoba samostatně výdělečně činná byla pojištěna pro případ nezaměstnanosti v členském státě, kde naposledy vyvíjela činnost, vrací se do svého členského státu, v němž bydlí, ale neexistuje tam pro ní pojištění v případě nezaměstnanosti. Je tady několik variant a budeme je společně řešit Rád bych zdůraznil, že mým cílem jako zpravodaje je dosáhnout srozumitelného řešení daných problematik, jednat paralelně s Evropskou radou a dospět k úspěšnému řešení, tedy ke shodě v prvním čtení, tak jak je této technické normě zvykem. Chtěl bych vás informovat, že minulý týden 1. prosince Rada dosáhla jednomyslné shody na obecném přístupu a zároveň bych vás chtěl informovat o tom, že komise během jednání rady podle mých informací přistoupila na přezkoumání této směrnice po tohoto nařízení po dvou letech a deklarovala zájem na otevření širší diskuze Tolik úvodem. Chtěl bych eh, vás informovat o tom, že na základě, na základě obecného přístupu Rady a na základě podnětů z jednotlivých členských států eh, jsem připraven předložit ještě další pozměňovací návrhy, které zohlední eh, stávající výsledky jednání Rady a chtěl bych pozvat stínové zpravodaje na pracovní poradu 10. ledna po obědě. Děkuji za pozornost. Uh, uh, Mnohokrát děkuji. Já bych se chtěla zeptat, jestli zde máme někoho za předsednictví. Je zde někdo, kdo by se chtěl vyjádřit? Ano, výborně. Eh, děkuji bardzo, eh, pani przewodnicząca. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Jménem polského předsednictví bych chtěla s potěšením potvrdit to, co řekl zpravodaj, a to, že 1. prosince Rada se shodla na společném přístupu, pokud jde o koordinaci systému sociálního zabezpečení Návrh usnesení byl předložen v rámci dokumentu 17998. Eh, dále bych chtěla doplnit, že polské předsednictví schválilo eh, to, co, eh, s čím, co už začalo maďarské předsednictví a během první části roku Většina sporních bodů se týkala dávek pro nezaměstnané samostatně výdělečné činné osoby. Obdrželi jsme odpovědi na dotazník, díky tomu jsme získali detailnější informace o fungování systému pojištění pro případ nezaměstnanosti. A díky tomu jsme byli schopni formulovat kompromisní návrh. Jsme velice rádi, že na základě návrhu, který jsme předložili při vyjednávání, jsme byli schopni splnit požadavky celé řady členských států a jsme také eh, rádi, že eh, bylo možné připravit tento obecný přístup. Doufáme, že bude možné dosáhnout dohody s Evropským parlamentem, pokud jde o toto téma, a to už v prvním čtení. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkujeme. A nyní zástupce Evropské komise, pan Taka. Thank you, chair. Perhaps... Děkuji, paní předsedkyně. Možná něco k tomu pozadí návrhu komise. Tento návrh je třeba vnímat v rámci různých změn nařízení. A je to něco, co se týkalo také nařízení 557 a 408. Cílem těchto pravidelných novelizací je zohlednit změny v národní legislativě členských států a také zohlednit poslední vývoj, především a také rozhodnutí Evropského soudního dvora. A pokud jde o specifika tohoto návrhu, máme zde poprvé takovéto novelizace u nového nařízení, a to jak u základního nařízení, tak u prováděcího nařízení. Bylo potřeba změnit určité přílohy obou nařízení, tak abychom zohlednili změny legislativy v členských státech. Zároveň bylo třeba vyjasnit některé pojmy a které byly zavedeny v základním nařízení, tak abychom měli jednotnou interpretaci a tak abychom přemostili některé mezery, které byly v těchto dvou nařízeních. Nicméně, chtěl bych zdůraznit, že toto je spíše technická záležitost. Je to věc, která proběhla už mnohokrát v minulosti, pokud jde o předchozí nařízení. A díky polskému předsednictví jsme byli schopni eh, nyní dosáhnout eh, společného přístupu, obecného přístupu rady a dohody, pokud jde o tento návrh. Mnohokrát děkuji, paní Esaja. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Jak řekl zpravodaj, hovoříme zde o technických úpravách a zpravodaj se zde zabývá zásadními otázkami. Za prvé sídlem společnosti a dále převáděním dávek v nezaměstnanosti. A pokud je člověk nezaměstnaný a nadále žije v zemi, kde předtím pracoval, je přirozené, aby tam dostával dávky v nezaměstnanosti, ale ve chvíli, kdy se eh, poté přestěhuje, je třeba se touto otázkou detailněji zabývat. Eh, mě by zajímalo, jestli je možné, aby člověk v takovém případě eh, dostával dávky také v té zemi, kam se přestěhuje kde předtím tedy nepracoval. Já mám další otázku, ale myslím, že teď na to není čas a že budeme schopni opravit některé technické detaily. Těším se na spolupráci. Pan Lambert. Thank you, President. Děkuji, paní předsedkyně. My vítáme popis zpravodaje eh, této činnosti, této práce. Je pravda, že se jedná o technickou záležitost, ale pro jedince to má konkrétní dopady. Takže bychom si měli být vědomi toho, jaké technické záležitosti mají ve skutečnosti dopady. Dále otázka pobytu. Myslím si, že to je také zajímavé v rámci našeho výboru, protože mnozí z nás bychom chtěli, aby se jednalo o, tu, o, o ten opravdový pobyt a ne pouze nějakou adresu na schránce, tak, aby lidé mohli využívat různých systémů sociálního zabezpečení, například v jiném členském státě. Je to tedy otázka, která s tím souvisí. Jsme si vědomi toho, že některé společnosti se zaměřují na to, kde jsou jaké náklady na systémy sociálního zabezpečení a možná to může být jinde než tam, kde vykonávají svoji hlavní činnost. Z toho důvodu je tato otázka pro nás zvláště zajímavá při této příležitosti. Děkuji. Děkuji. Pan Cerkas. No, <clears throat> Pouze minutu, paní předsedkyně. Chtěla jsem panu zpravodaj říci, že pokud je o naše zasedání 11. ledna, vyslechl jsem si to, co říkala komise a rada a víme, že se jedná o dohodu, která se setkala s jednomyslnou podporou v radě. My bychom tedy měli toto přijmout během prvního čtení. Myslím si, že je to vhodné řešení, vhodný kompromis a poskytuje to řešení na tento problém. Zvláště pokud je otázku registrovaného eh, sídla leteckých společností. A také pokud je o možnost přeskumu toho, jak to funguje. Takže já si myslím, že je důležité, abychom dosáhli rychlé dohody v prvním čtení. Dále paní Over. Tenan pro Děkuji, paní předsedkyně. My také podporujeme tyto pozměňovací návrhy. Domníváme se, že návrhy jsou technické povahy, ale zároveň jsou nutné. Samozřejmě na papíře se jedná pouze o technické záležitosti, ale když se podíváme na jejich obsah, jsou zároveň pro naše občany velmi důležité. Myslím, že bychom také měli zohlednit to, že svoboda pohybu je jednou ze základních svobod pro naše občany a pokud bychom toto nezohlednili, tuto svobodu, znamenalo by to, že našim občanům upíráme jejich základní práva. Tyto změny nemohou být provedeny v členských státech, musí se tak stát na úrovni Evropské unie. Nemůžeme si dovolit, aby eh, zapomínat na odpovědnost jednotlivých členských, eh, jednotlivých systémů sociálního zabezpečení. Děkuji. Dále... Eh, ik sluit me aan bij al diegenen die zeggen dat deze... Děkuji. Já bych chtěla podpořit všechny ty, kteří říkali, že tyto technické změny budou mít dalekosáhlé dopady pro občany, kterých se to týká. A já si myslím, paní předsedkyně, že bychom se měli velmi podrobně zaměřit na tyto předložené pozměňovací návrhy, zvláště v souvislosti s adresami na schránkách. Víme, že existují falešné společnosti, někdy dokonce celá posádka pilotů je registrována v jiném členském státě a to pouze proto, že systém sociálního zabezpečení je jinde příliš nákladný. Potřebujeme tedy dobrou legislativu v tomto smyslu, to, co máme zatím, není dostatečné. A druhou věc, která je pro mě problematická, se týká dávek, příspěvků. Myslím si, že i na to bychom se měli pečlivě zaměřit. A třetí věc se týká dávek v nezaměstnanosti. Já mám pocit, že situace by měla být následující. Když někde pracujete pět let nebo více a poté se vrátíte nebo odjedete do jiné země, měli byste i nadále mít právo dostávat dávky v nezaměstnanosti z té země, kde jste pracovali. Dámy a pánové, Na pozměňovací návrhy se musíme ještě dále zaměřit. Musíme se tím dále zabývat a rozhodnout se, zda toto je nejvhodnější způsob, jakým pokračovat. Nyní předávám slovo zpět panu zpravodaji. Kolegyně, za všechny příspěvky domnívám se, že se nám podařilo společně identifikovat klíčové body, o kterých budeme rozhodovat a že jsme společně deklarovali společný zájem na tom, abychom tuto technickou normu pochopitelně, eh, která má dopady, bezprostřední dopady na konkrétní osoby ve všech členských zemích, abychom tuto technickou normu projednali tak, aby mohla být přijata v prvním čtení, zvláště proto, že, jak již jsem avizoval, Existují, existuje dohoda o tom, a já bych rád, abychom to podpořili tento moment, aby po dvou letech fungování ta, tento, eh, toto nařízení bylo komisí znovu přeskoumáno a případně upraveno tak, aby vyhovovalo praxi ve všech členských zemích. Děkuji vám. Já bych se nyní chtěla zmínit o lhůtě. Lhůta pro předkládání navrhu 11. ledna. 25. a 6. ledna budeme projednávat návrhy a přijetí ve výboru bude 29. února nebo 1. března. Na plenárním zasedání potom budeme o tom hlasovat v dubnu. Nyní přistoupíme k hlasování. Doufám, že všichni mají k dispozici své hlasovací karty. Pokud ne, tak nám to prosím sdělte abychom zajistili, že váš hlas bude připočítán k celkovému výsledku. Takže nejprve budeme hlasovat o rámci pro zprávu o řízení evropských společností. It doesn't, uh, Ms. Dory? Thank you very much. Okay. Right. Uh... Dobře. Kdo nemá hlasovací kartu? Pokud eh, nám to můžete sdělit, pan Ory, ne nikdo. Dobře, takže přistoupíme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o zprávě pana Kristensena, která se týká rámce pro zprávu a řízení evropských společností. Budeme hlasovat o kompromisu A. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. Nyní pozměvací návrh 5. Žádá se o oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že to ověříme. Takže zahajuji hlasování o první části. Končím hlasování. 26 pro, patnáct proti, přijato. Druhá část, kdo je pro? Pět. Eh, zapomněla jsem vás připočítat. Nyní tedy hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Ne, padá, omlouvám se. Nyní pozměvací návrh 6 pana zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměvací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Padá. 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis H, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Ověříme si to. Zahajuji hlasování o desítce. Končím hlasování. 23 pro, 18 proti, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že je tomu tak stejně, ale že je to stejné, ale ověříme to. Zahajuji hlasování o jedenáctce. Končím hlasování. Dvacet dva pro, devatenáct proti. Přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Ověříme si to. Pro jistotu zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 17 proti, přijato. Kompromis M, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ústní pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že bychom to měli ověřit, takže zahajuji hlasování o 23. Končím hlasování. 22 pro, 19 proti. Přijato. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si to. Ověříme si F. -ko. Kdo je pro? Končím hlasování. 15 pro, 23 proti. Padá. 28. Pro, proti, budeme to muset ověřit. Pozměňovací návrh 28, zahojuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 21 proti, padá 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že situace je stejná, ale ověříme si to. Zahajuji hlasování o 29. Končím hlasování. 20 pro, 23 proti padá. 30. To je vypuštění. Kdo je pro? Proti? Je to příliš těsné, takže budeme hlasovat elektronicky o 30. Končím hlasování. 24 pro, 19 proti. Přijato. Pozměvací návrh 31 32 padají. 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34. Snaha o vypuštění, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Padá. Kompromisí. kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 51. Pro? Proti? Zdrželi se? Padá. Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 57. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 20 proti. Přijato. 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Padá. Pozměňovací návrh 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Padá. 61 je stažen, 62 lingvistická změna, o které se nehlasuje, 63 stažen, 64 kdo je pro, proti, zdrželi se, padá. 65 pro, ověříme 64, takže zahajuji hlasování. Možná máte pravdu. Končím hlasování. 23 pro, 19 proti. Máte pravdu, děkuji vám. Takže přijato a 65. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 pro, 17 proti. Přijato. 66 pro, proti, i toto si ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 22 proti. Padá. 67. Kdo je pro? Proti. Znovu, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 68. Kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. Zbytek padá. Ne, je tam jeden kompromis, který neprošel. Který to byl? Šedesát devět, sedmdesát, osmdesát padají. Takže nyní budeme, přistoupíme ke konečnému hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, nikdo proti a 6 se zdrželo. Takže blahopřeji panu Kirstensnovi. A přejdeme k dalšímu hlasování, což se týká zprávy paní Jakoncáry. Jsou to podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. 68, 69, 70, 71 a 72 jsou nepřípustné pozměňovací návrhy, takže hlasujeme o sedmičce. Tam jde o vypuštění, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, padá, 74 padá. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijat. 77 pro, proti, zdrželi se, padá. Kompromis B pro, proti, ověříme elektronicky kompromis B. Hlasujeme. Hlasování je ukončeno. Pan Ori je proti, takže to je 21 pro 22 proti. Padá. Takže přejdeme k návrhu 78 pro. Proti. Budeme hlasovat elektronicky 78. Hlasování je uzavřeno. 18 pro, 22 proti, padá. 79 pro, proti. Opět musíme hlasovat elektronicky. 79 hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Ano, 18 pro, 25 proti, takže padá. Kompromis B1 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijat. 86, ten byl stažen, 87 pro, proti. Já si nejsem jistá, budeme hlasovat elektronicky 87. Hlasování je uzavřeno. 23 pro, 17 proti. Návrh byl přijat. 88 je kompatibilní s 87 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis K pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijat. 103 vypuštění pro, proti, zdrželi se, padá. Kompromis F pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 13 pro. Proti. Není to jasné. Kdo je pro 13? Kdo je proti? Musíme to udělat elektronicky. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 20 pro, 23 proti. Návrh padá. 110 pro, proti, zdrželi se, přijat. 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. 15. Prověříme 14. Mně to připadalo jasné, Dobře, 14, hlasování uzavřeno. 26 pro, 18 proti, přijat. 15 pro, proti, zdrželi se, totéž, přijat. 111, nepřípustný 112 a 113, vypuštění pro, proti, zdrželi se, přijat. 16 padá, První část, druhá část. 114, 115 pro, pat, <laughs> proti, není to jasné. Takže kdo je pro 115? Kdo je proti? Zdrželi se. Stejně to musíme prověřit, takže hlasujeme o 115. Hlasování je uzavřeno. 23 pro, 21 proti. Přijat. 116 padá, 117 až 122 jsou nepřípustné a 123 vypuštění. Kdo je pro? Proti? Padá. Omlouvám se, musíme se vrátit k kompromisu B. Kompromis B nebyl přijat, takže musíme hlasovat ještě o 116. Martin Kastler, 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A teď kompromis G. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 127 a 128 jsou nepřípustné. Kompromis H. Pro?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 but it should be up there in the voting list because it's confusing for everyone otherwise. Right. Uh, one... 121 pokrývá kompromis, ke kterému se za chvíli dostaneme. Omlouváme se za zmatek. ...133 taky padá, 135 až 149 jsou nepřípustné, takže kompromis I. Kdo je pro? Proti? Kontrolujeme kompromis I. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. devět pro, 14 proti. Návrh byl přijat. Takže teď jdeme na kompromis L pro, proti, Zdrželi se? Přijat. A teď 184 a tak dále jsou nepřípustné, jeden je stažen, takže 24 pro, proti, zdrželi se. To si prověříme, ale myslím, že byl přijat. Hlasujeme. 24. Hlasování je uzavřeno. Hlasování je uzavřeno. 26 pro, 17 proti. Návrh byl přijat. Dvojka pro, proti. Stejný počet přijat. 25 pro, proti. Zdrželi se přijat. 26 pro, Proti. Zdrželi se. Přijat. 27 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 28 pro. 28 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 29 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 30 je nepřípustná. 31 pro. Proti? Zdrželi se? Přijat. 32 a 33 jsou nepřípustné, 34 pro, proti, to si prověříme. Hlasujeme 34. Hlasování uzavřeno. 17 pro, 25 proti. Padá. 35 je kompatibilní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Já nevím proč, ale je to tak. 36 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 37 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 38 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 39 je kompatibilní pro. Proti. To si prověříme. Hlasujeme. 39. Hlasování uzavřeno. 17 pro, 26 proti. Padá. Návrh číslo 3 padá. A jdeme na 40 padá. Ne, o 40 můžeme hlasovat. 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijat. Kompromis je pro, proti, zdrželi se, přijat. 45 byl stažen, 49 pro, proti, zdrželi se, já myslím, že ten padá, ale budeme to prověřovat. Hlasujeme o 49. Hlasování je uzavřeno. 21 pro a 20 proti. Návrh byl přijat. 50 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 51 je nepřípustná, 5 pro, Proti? Zdrželi se. Přijat. 52, 53, 54 jsou nepřípustné. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Uděláme to elektronicky. 55. Hlasujeme o 55. Hlasování je uzavřeno. 19 pro, 21 proti. 54 proti. Padá. 56 nepřípustný, 6 vypuštění, kdo je pro? Proti. Omlouvám se, nebylo to jasné, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijat. 60, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijat. 58 padá, 59 padá, 61 a 62 padají, 63 je nepřípustný, 65 pro, pro, to si prověříme, 65 prověříme, hlasujeme. Já myslím, že byl přijat, ale nejsem si jistá. Hlasování je uzavřeno. 26 pro, 16 proti, přijat. 66 pro, proti, zdrželi se přijat, 67 pro, proti, zdrželi se přijat. A teď přejdeme k závěrečnému hlasování. Hlasujeme o celém dokumentu. Hlasování je uzavřeno. 37 pro, 5 proti, jeden hlas se zdržel. Zpráva byla přijata a blahopřejeme paní Jakoncáry. Máme něco do různého? Ne, já myslím, že ne. Tím tedy končí dnešní zasedání a další zasedání máme v lednu a termíny, myslím, časem dostaneme. Ano, bude to 25. a 26. ledna. Děkuji.